to jednání, pakliže se nikdo nepostaví proti tomuto jmenování, bude to potvrzeno. Výbor eh, IMCO eh, rozšířilo eh, žádost o opravu jednoho z textů Evropského parlamentu a jestli do 24% někdo z frakcí anebo minimálně 40 poslanců nepožádá, eh, tedy nebude protestovat, tak eh, se eh, toto korrigendum pošle na plenární zasedání k hlasování a bude posléze zveřejněno. Ve středu jsem podepsal dva právní akt.